širší globální strategie na podporu spravedlivější, bezpečnější planety. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Martinovi. Zde máme za výbor DV dva, dva řečníky, nejprve kolega Kačmarek, dvě minuty. Pane předsedo, dámy a pánové,